Jó napot no, kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eh, Tisztelettel jako köszöntök mindenkit. Milé kolegyně a kolegové, chtěl bych vás srdečně přivítat na našem odpoledním zasedání ve výboru KONT. Přejdeme hned k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je bod 10. A zde bude představena studie o aspektech udržitelnosti při hodnocení účinnosti podpory podnikání pomocí strukturálních fondů. Takže jedná se o studii a výměnu názorů. Spravodajkou je paní Holmaja, která se však omluvila na dnešní odpoledne a poprosila kolegu Pipra, aby ji nahradil při představení tohoto bodu. Takže dávám slovo panu poslanci Piprovi. Ja, Dank, Děkuji, pane předsedo. Studie byla paní Holmajerovou vyhodnocena a hlavní výsledky jsou následující. Jde prakticky o to, nakolik komise respektive služba, která provedla toto vyhodnocení, se na to dívá a zdá se být eh, jednoznačné, že při podpoře investic v celém postupu eh, eh, žádosti a vyřízení žádosti a s tím, co se týče plnění podmínek, že tedy dochází k celé řadě problémů. Jistě to znáte také z jiných podmínek, že jsou poskytovány prostředky jenom, když v určité jsou vytvářeny nové pracovní eh, místa, když je to projekt inovativní a podobně. Eh, tyto podmínky musí být eh, vždy znovu dokládány, že tedy jsou dodrženy i v následujících letech a zdá se to být dost komplikované. Zde jsou žádané mnohem jednodušší indikátory, tak aby bylo možné sledovat dodržování projektu a prokazovat tedy dodržení jeho podmínek. To je jedna z hlavních výpovědí eh, tohoto hodnocení studia pro nás v politice eh, především co se týče strukturálních fondů, by to mělo být určitým eh, poukazem na to, že je vhodné zjednodušit. Další věc je otázka toho, čeho chceme dosáhnout Velmi zajímavé dle mého názoru v tomto vyhodnocení je otázka smysluplnosti podpory eh, podnikání a toho celkového vyhodnocení zdá se, že v případě velých, eh, velkých eh, firm se velmi často jedná o sekundární efekty. To znamená, že ty podniky investují každopádně bez ohledu na to, zda bruselské programy k tomu dodají ještě trošku nalepšení a zda tedy podpoří eh, určité investice a tato zkušenost se kryje s mnohými zkušenostmi v mnohých eh, členských státech. Když se velké podniky rozhodnou usídlit se na určitém místě, pak to prostě udělají eh, třeba kvůli dopravní infrastruktuře, kvůli trhu, kvůli energetickým nákladům a určitě ne kvůli evropské podpoře, která by možná mohla být poskytnuta ještě navíc. Takže v tomto smyslu eh, to zkušenosti stvrdili a komise to také konstatovala. Více politování hodné je to, že parlament eh, ve výboru pro regionální rozvoj eh, byl názor protikladný, kde je řečeno, že velké koncerny by v regionální strukturální politice měli mít možnost využívat evropské prostředky. E, Toto je právě v protikladu k tomu, co studie zjistila a uvidíme, jak to srovnáme. Myslím si, že e, bychom neměli příliš eh, tedy přehánět eh, v souvislosti se trialogy a eh, měli bychom jednoznačně vyjádřit naši politickou podporu. Tolik k těm několika výsledkům publikovaným ve studii. Děkuji. Děkuji vám. Chtěla bych v našem středu velice srdečně přivítat pana Bla Blomajera a Sanda, oba autory této studie. A chtěl bych jim hned udělit slovo. Budete mít 15 až 20 minut a prosím, abyste nás seznámili se souhrnem toho nejdůležitějšího, abychom potom měli možnost o tom vést diskuzi. Prosím, máte slovo. Thank you for... Děkuji za udělení slova. Také vám velice děkuji za úvodní slova, pane Pípr. Myslím, že jste se opravdu dotkl těch nejdůležitějších poselství této studie a e, náš průzkum opravdu potvrdil, že když se nějaká velká společnost nebo podnik rozhodne se přesunout do určité lokality, tak e, vyhlídka, že obdrží prostředky z evropských fondů, mohou být může být sice atraktivní, ale rozhodně není rozhodujícím faktorem. Rozhodující je blízkost trhu, dopravní poloha a podobně. To jsou ty rozhodující faktory. Chtěl bych vám tuto studii krátce eh, představit v uplynulém půl roce jsme se tím zabývali. Něco řeknu o cílech a metodě a potom o hlavním zjištění a doporučením. Za prvé tedy cíle. Jaké cíle sleduje tato studie? Byly tu dvě hlavní otázky. Jedna se týká specifických požadavků nařízení a to je na udržitelnost v článku 57. Je to velice komplikovaný článek, co vlastně vyjadřuje. Požaduje aby příjemce prostředků ze strukturálních eh, fondů eh, po přijetí příspěvku eh, financoval nějakou produktivní investici a udržoval ji minimálně pět let po dokončení. A jsou tu samozřejmě také různé e, výjimky. Je možné tuto lhůtu zkrátit na tři roky a e, tyto výjimky e, byly tedy postupně zapracovány do požadavků na udržitelnost. A je tu ještě další důležitý aspekt článku 57 a ten se týká relokace. V článku 57 je uvedeno, že společnost podnik, který byl eh, předmětem obnovy, protože se nepodařilo udržet tuto investici a přesune se někam jinam, takže nemůže profitovat z prostředků celku fondu a součástí je také eh, širší zájem na udržitelnosti eh, podpory podnikání. Eh, vidíme, že z 70 miliard eur, to je tedy velký objem, to představuje 20 ze všech strukturálních fondů. A je když používáme výraz eh, udržitelný, tak se to eh, nepoužívá v tom úzkém environmentálním smyslu, ale týká se to udržitelnosti hospodářských aktivit, aby eh, byly zachovány po té, co ty investice jsou ukončeny. Je to tedy těch 70 miliard eur, 40 Eh, na přímou podporu malých a středních podniků, další eh, podpora, dalších 40 na velké podniky a 20 na restrukturalizaci a přizpůsobení se pracovníků eh, požadavkům Evropského sociálního fondu. Proč bychom se měli zajímat o udržitelnost v prezentaci komise podpory podnikání jsou uvedeny zajímavé statistické údaje. 50 podniků, které byly založeny v Evropské unii, eh, přežije eh, období prvních pěti let a tato čísla vám dávají podrobnější údaje procenta těch podniků, které byly vytvořeny v roce 2008, kolik z nich ještě existuje, jaké je tedy procento eh, těch, které tedy ještě existují a vidíte, že tu jsou určité rozdíly. V některých zemích je míra udržitelnosti velice dobrá, nad 80%, eh, jiné země eh, s tím zase trochu bojují relokace. To eh, byl také hlavní požadavek Evropského parlamentu eh, Přeskoumali jsme otázky parlamentu eh, k tomuto tématu a identifikovali jsme asi 120 otázek týkající se eh, relokace. Poslanci eh, si dělají obavy, že se podniky v regionech přesouvaly do jiných regionů EU, aby profitovali z prostředků evropských fondů. Čísla vám tedy ukazují, kde se objevily ty otázky, například 19 otázek tak přišlo z Portugalska. Je to vyjádření obav, že to byly zpravidla velké podniky, které se někam přestěhovaly tak jsme se zabývali tím, zda tyto podniky neprofitovaly z evropských fondů. Jak k tomu přistupujeme, když disk diskutujeme o výsledcích eh, výzkumu. Eh, nezabývali jsme se jenom eh, současnou strukturou fondů, ale sledovali jsme také, jak to vypadalo v minulosti a také jsme se podívali do budoucna, jak se již o tom zmiňoval pan Pípr. Došlo k důležité změně vyjádření požadavků eh, udržitelnosti v roce 2014-2015 vychází z vyloučení alespoň přímých eh, podpor pro velké společnosti. A při průzkumu jsme zjistili, že manažeři eh, přímo v místě, kteří mají přímé zkušenosti, zkušenosti eh, s podporou z evropských fondů, jak ti se na to dívají. A, eh, tak jsme ve studii prezentovali pětenou vazbu. Bylo byly to také vyjádření auditorských orgánů a tady máme mapu. Eh, z toho vyplývá, jak jsme jednali s orgány fondů o udržitelnosti a trvání podniků. Hlavní zjištění na regulačním bázi jsme zjistili velice dobré záměry. Je ta a e, udržitelnost velice dobře vyjádřena v nařízení o strukturálních fondech. Nové nařízení je ještě přísnější k udržitelnosti a ty požadavky eh, trvání a koncepce těchto eh, požadavků se během let zlepšovala, zpřesňovala. Je stále podrobnější a i ty e, výjimky e, e, zohledňující dopady hospodářské krize. Například se nepodařilo zachovat ty investice, ale vinu neměli ti, co to podporovali, takže tady byly určité výjimky při navracení prostředků do fondu. Ale když hovoříme o praxi o řídících orgánech a také o podnicích, které přijímají prostředky z strukturálních fondů. E, pak tu jsou také pochybnosti. Očividně není snadné e, e, dostat těm požadavkům článku 57. Ze zpětné vazby vyplývá, že hlavními překážkami jsou informační, ale i politické bariéry produkční investice musí být zachovány déle než pět let. Eh, nesmí to mít žádné dopady a někdy je velice obtížné pro auditory, aby to ověřovali, zejména u velkých podniků, které čelí velice komplexním podnikovým operacím a je někdy velice eh, obtížné skonstatovat, kdy došlo k transferu, eh, přesunu, relokaci, kdy ne. A v případě kontroly, ověřování eh, těchto investic bývá Eh, obtížné dospět k výsledku bez potřebných detailů. A je to určitý obecný předpoklad eh, u této studie. Všichni víte, že současné období čerpání prostředků z eh, strukturálních fondů eh, začalo fungovat později. Některé ty operace byly zahájeny až v roce 2008-2009. Aby mohl působit článek 57, tak si to vyžádá pět let, protože to ověřování zda byla investice pět let zachována, Eh, to eh, je teprve toto období, eh, teprve to začíná, bude to od příštího roku, takže výroční zpráva zda byl splněn článek 57 se ještě nedá prezentovat, protože teprve nyní začíná ta fáze. Chtěl bych vám zprostředkovat tu zpětnou vazbu asi 80 eh, pokla, eh, orgánů pokládá tento článek za poměrně jasný a obrázek se změní, když se podíváme na podniky, které jsou příjemci potřeby. Tady je jasný nutnost zajistit ještě větší přehlednost. 50, eh, 40% se domnívá, že to není dostatečně jasné a je tu prostor pro zlepšení hlavních směrů pokynu, a s čím se potýkají řídící orgány při naplňování těch požadavků ze zpětné vazby vyplývá, že pochybnosti se týkají hlavně komplexnosti e, obchodních operací. E, týká se to tolik prav obyvatel těch společností a 52% souhlasí, že eh, komplexní eh, eh, otázky na to mají dopad, ale v celku se 60% orgánů, které odpověděli, domnívá, že jsou plněny požadavky tohoto článku a studie se obrátila i přímo na podniky Eh, které využívají podpory z evropských fondů. Ptá se, co přispělo eh, k tomu, abyste mohli eh, dále pokračovat i po skončení podpory. A je to stanovení hlavních indikátorů, je to koncepce těch operací nebo implementační kritéria a samozřejmě také finanční rámec. Například, když jde o podniky, které se tematicky eh, zaměřují tak, eh, že využívají z dlouhodobého plánování, eh, využívají silného partnerství. Všechny tyto otázky jasně přispěly k udržitelnosti a obdobné zkušenosti mají ti, co podporují různé projekty. Jenom abych uvedl několik příkladů, eh, co jsme se eh, dozvěděli od partnerů. A nyní závěrem doporučení, co zcela jasně vyplynulo z našeho průzkumu. A to je to, že eh, je možné ještě vnést více jasna do těch hlavních pokynů, do hlavních směrů aby e, to bylo v souladu s budoucím článkem 61. Například případové studie by pomohly e, orgánům i auditorským pracovištím vysvětlit, co se e, myslí některými pojmy a bylo by také užitečné, kdyby eh, bylo možné eh, využívat indikátory k poměřování udržitelnosti. Eh, diskutovali jsme o tom velice dlouho a bylo nám řečeno, že se tím ještě nezabývají i zatímco jiné auditorské společnosti mají velice podrobné eh, hlavní směry ověřování i souladu s článkem 57. A také jsme eh, se podívali na to veškeré hodnotící úsilí eh, během tohoto programového období čerpání prostředků ze strukturálních fondů. A je to specifické nějaké schéma. Tady ještě nemáme příliš eh, velký feedback z toho hodnocení. Domníváme se, že by to mohl být značný přínos, kdyby Evropský účetní eh, eh, dvůr vytvořil rámec svých auditů, protože se zabývá tématem udržitelnosti, ale hlavně se zaměřuje na efektivitu na dosahování střednědobých cílů, ne tolik na udržitelnost. A nakonec záležitost šíření informací o udržitelnosti, co podnikům pomohlo, aby opravdu přežili máme k dispozici velmi mnoho databází s osvědčenými postupy, to je studnice informací, co je možné učinit eh, v rámci schématu podpory podniku. Například DG Enterprises má k dispozici takovéto údaje 900 eh, případů podporování podniku z evropských fondů. Eh, podívali jsme se na ně, ale tady nebyla skoro žádná zmínka o udržitelnosti, takže je to specifické téma Eh, které eh, podle našeho názoru přichází poměrně zkrátka. Tolik k těm doporučením. Děkuji vám za pozornost a jsem ochoten zareagovat, pokud máte nějaké otázky. Eh, Děkuji vám. Děkuji panu Blumajerovi za představení těch podstatných zajímavých konstatací této studie. Vážení kolegové, a nyní povedeme debatu o této studii. Chtěl bych se zeptat, kdo se hlásí jako první a chce položit otázku autorům, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod řekl, že velmi souhlasím s tím, co zde prezentoval pan Píper jménem zpravodajky. Vzniká zde celá řada otázek a nemáme příliš důvodu ke spokojenosti. Dovolte mi zdůraznit dvě slova. Udržitelnost a účinnost. A první informace, které se týkají toho, že polovina společnosti nedokáže přežít pět let po té, co dostanou tyto peníze, svědčí o tom, že udržitelnost je nízká. Účinnost to by byla následující otázka. Kvůli těm 69 miliardám eur, které už byly utraceny, pozorujeme růst pracovních míst. To úplně ne, protože roste nezaměstnanost, má to vliv na inovativní ekonomiku, ani o tom nemáme žádný přímý důkaz. A první otázka. Myslíte, že hovoříme spíše o utrácení peněz podle nařízení, anebo hovoříme o investování peněz? Jsou to evropské peníze tomu, abychom skutečně dosáhli účinnosti. Co převažuje v takovém přístupu? Protože já se obávám, že všechny struktury ohledně komise, včetně komise a různé úřady v členských státech, jsou více zaměřeny na utrácení peněz a vypracovávání zpráv ohledně toho, že ty peníze byly utraceny a nedívají se nutně na návratnost takovýchto investic. Důležité je taky to, že rozhodovací proces musí být transparentní. V mnoha členských státech, které jsou příjemci pomoci, vzniká nový průmysl, nové průmyslové odvětví, které připravuje projekty. A bez ohledu na to, jaká je její hodnota, zda 50 tisíc euro či 500 milionů euro, tak ty náklady jsou stejné. V tom prvním případě 10% nákladů jsou náklady na přípravu toho projektu. A to jasně svědčí potom o tom, kolik peněz zůstane těm společnostem. Hovoříme o podpoře udržitelnosti, ale kdo by měl tuto udržitelnost podporovat? nebo tedy kdo by měl mít povinnost ji podporovat? Členské státy, komise, oba? V jakém poměru? Píšete o udržitelnosti a o jejím určování, že to není snadné určit, hovoříte o finanční krizi, změně hospodářského kontextu a konečně také o změně politických priorit, například po volbách mohli bychom nebo měli bychom to chápat tak, že tyto fondy budou použity podle priorit stanovených eh, určitými stranami, které převezmou moc, anebo by to měly být mnohem, řekněme, zralejší projekty, které by měly být považovány za projekty s evropskou přidanou hodnotou, projekty, které mohou změnit strukturu naší unie, aby se eliminovaly ty hluboké rozdíly, protože to hodnocení, které zde vyjadřujete, o něčem takovém úplně nesvědčí. Z mého hlediska je důležitá jedna věc, na kterou se vás chci zeptat. Je důležitá fyzická blízkost mezi příjemcem a orgánem, který je zodpovědný za strukturální fondy? Vy jste se o tom zmínil, ale kdo je za to zodpovědný? Jakým způsobem je můžeme možná vyčlenit nebo jak je můžeme tedy přiblížit Uvádíte celou řadu příkladů, ale mám pocit, že to jsou takové ty příklady správné praxe, ale je to jen 30 až 40 kde tedy máte udržitelnost. Možná jste vybrali jen ty nejlepší příklady. Další otázka, kterou bychom měli položit na poli tohoto výboru, je role Evropského účetního dvora. Zmínil jste se o manuálu o auditech. Na straně 69 se zde hovoří o tom, že se to nevztahuje na udržitelnost. Nicméně v tomto manuálu na roky 2014 až 2020 může být považován za vhodný. Takže je to pravda, nebo je zde rozpor mezi těmito dvěma věcmi? A konečně, pouze 40 respondentů považovalo právní základ za jasný. Právní základ se většinou skládá ze dvou druhů nařízení. Za prvé jsou zde obecná pravidla vydaná komisí a za druhé jsou zde pravidla zaváděna vnitřně, vnitrostátně. A z polské zkušenosti, ale nezapomínejte, že Polsko je největším příjemcem, můžu říci, že se obávám, že ta národní tvořivost je mnohem škodlivější pro projekty než obecná pravidla komise. Můžete mi zodpovědět, eh, na tuto otázku? Může být ta národní tvořivost občas škodlivá? Nicméně, v každém případě si myslím, že je to dobrá zpráva. Uvádíte celou řadu faktů a také se díky vám můžeme zamyslet nad tím, jaký je vztah mezi implementací projektu finančním rámcem, jaké jsou možnosti synergie a tak dále. Ale v té verbální části, pane Blumajere, buďte trochu stručnější, snažte se odpovědět jednodušeji, buď jen ano nebo ne, prostě pozitivně, negativně. Děkuji. Eh, Děkuji, pane kolege, pan Derek Vom. Yeah, uh, thank you, thank you, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také prezentátorovi za prezentaci. Myslíme, že jsme zde zdůraznili celou řadu důležitých bodů. První věc, kterou bych rád zmínil, je zjednodušení používání strukturálních fondů, aby to bylo účinné především pro malé a střední podniky, protože oni musí požádat o podporu a získat ji. A mnohé malé a střední podniky ani nepředkládají žádost, protože mají strach, že je to příliš obtížné a byrokratické. Takže máte na to nějaký názor, nějaký návrh, jak zjednodušit ten systém pro malé a střední podniky? Druhý bod, o tom jste také hovořil, udržitelnost. To je věc, která se týká nejen malých a středních podniků, ale jakéhokoliv projektu. Místní orgány často žádají o fondy, o prostředky z evropských fondů, financují určitý projekt a když vyčerpají ty peníze, tak ten projekt skončí, protože zde není ten rozměr udržitelnosti a to je pro nás důležitý bod. Vy jste zmínil možnost podívat se na příklady nejlepší praxe a sdílet je, podělit se o ně, takže to by i pro nás bylo určitě zajímavé. A další věc je podmíněnost. Jedna z věcí, na které se díváme je větší podmíněnost v příštím období strukturálních fondů. Myslíte si, že by to bylo užitečné, kdyby pro všechny projekty nebo pro všechny žadatele platilo, že musí ukázat, že vzali v úvahu udržitelnost? Eh, mm, děkuji vám. Nevidím již žádné další přihlášky do debaty a dávám tedy slovo panu Blumajerovi aby zodpověděl otázky a potom bude hovořit eh, zástupce komise pan Gieland. Uh, thank you very much, uh, Ms. Já vám velice děkuji, pane Liberecký i pane Vokeme, za položené otázky a myslím, že bychom s tím materiálem, který se nám poskytli, mohli hned zahájit práci na nové studii. Já se pokusím na to odpovědět. Některé aspekty nebyly předmětem zkoumání. Tady jsou i zástupce Evropské komise a nevím, jestli je tu někdo z Evropského účetního dvora, eh, také by eh, se s námi mohli podělit se svými názory k té prvé části. Vztahy mezi udržitelností a efektivitou, účinnosti, eh, jaký smysl mají všechny tyto požadavky. Já vám mohu říci to, co nám sdělili podniky. Jistě usilují o flexibilitu. E, nemá smysl usilovat o udržitelnost per se, nemá smysl něco udržovat, zachovávat, když e, to není dobré, nebo nějaký projekt, kde se investovalo do softwaru a, do softwaru a po dvou, po třech letech už eh, software nemá uplatnění, tak je jasné, že dojde k aktualizaci nebo bude eh, investovat do něčeho nového. To nemá smysl, protože to už není efektivní projekt. V tomto smyslu s Koumali jsme také vaše pozměňovací návrhy k návrhu komise eh, k textu nového nařízení. A tam se zohledňuje těch eh, pět eh, nebo šest let eh, v smyslu výzkumu a vývoje, který se vyvíjí jinou rychlostí. A to je také ta zpětná vazba z řad podniků, které říkají v některých smysl, případech to smysl má, v jiných potřebujeme mnohem větší flexibilitu. Další otázka pane Liberecký, byly náklady těch eh, navrhovaných projektů a říkáte, že eh, některé podniky odrazují všechny tyto eh, požadavky. Já mám poznatky ze Spojeného království. Jsou tu otázky, má to smysl, eh, potřebujeme najmout náročného konzultanta, je to pro nás příliš komplikované, eh, vyžádá si to spoustu času, eh, všechna ta setkání a také říkají, zpočátku jsme nebyli zrovna šťastní, takže alespoň pod to jsou ty pochybnosti, ale podle našich zkušeností jsou eh, omezeny na ta místa, kde máte ten luxus, že můžete využít jiných zdrojů, eh, nebo kdy ty podniky eh, si mohou jinak pomoci. My působíme v regionu, v Španělsku, kdy sledujeme velice důkladně, co navrhují strukturální fondy a

zohledňujeme i náklady, nejenom tedy možnosti financování ze strukturálních fondů. Kdo by to měl sledovat, tu udržitelnost, mohly by vzniknout takové pokyny na evropské úrovni, databáze o osvědčených postupech jsou velice užitečné, myslím, že se tam lidé obracejí, ale ta hlavní síla musí být v členských státech, ty nejlépe znají ty podmínky, znají eh, bariéry, které stojí v cestě podnikům na té národní nebo regionální úrovni. A co ještě? role Evropského účetního dvora, jak jste o tom hovořil, pane Liberecký. Nevím, jestli tady někdo za účetní dvůr je. Eh, my jsme sledovali velice důkladně eh, výkonnost těch eh, auditních eh, eh, manuálů. Efektivita je tam dobře sledována, ale ne ta udržitelnost a ta stojí za posílení. Také jsme udělali takový přeskum auditu výkonnosti a tady vidíme značný důraz na účinnost a efektivitu, ale stále ještě ne na udržitelnost. Zmiňujete se o právním základu, to je eh, jasné, není to žádné eh, vylepšování, jenom členské státy ukazují, že to náročnější, než to je eh, z pozice těch členských států, se kterými jsme jednali, nebo Eh, I u nás jsou takové eh, prvky, ale nejsou ve vztahu s článkem 57 eh, my jsme jistě nepoložili takovou řídícím nebo auditním orgánům, aby se vyjádřili k, jenom k tomuto článku, ale k té obecné prezentaci článku. příklady osvědčených postupů, jak jste o nich hovořil, pane Vokem. Eh, my jsme je uvedli v naší studii eh, některé podniky, které dobře přetrvaly a tak eh, jsme si kladli otázku, co udělali jinak, jak to, že byli schopni přežít ukončení toho financování a já se domnívám, že je možné se více věnovat této práce, když se podíváte na databáze DG Enterprise, Eh, nebo DG Regio nebo generální ředitelství zaměstnanost, když si pročtete jejich osvědčené postupy eh, z hlediska podnikání, tak eh, se to pohybuje na povrchu, je to všechno velice krásné, je to atraktivní četba, ale nedovíte se příliš mnoho podstatného, jak postupovat. Jistě můžete se podniku zeptat přímo, ale málo lidí to udělá kvůli jazykové bariéře a podobně podobně. Eh, měli bychom více eh, podporovat ty osvědčené postupy eh, v souvislosti s kritérií udržitelnosti, jaké jsou naše zkušenosti, co funguje. Zkušenosti tu jsou a mohou se předávat. Ta studie osvědčených postupů se vejde na jednu stránku, měla by být trochu rozsáhlejší. K otázce podmíněnosti. To si nejsem úplně jistý, že jsem pochopil vaši otázku, ale tím jsme se nezabývali v rámci této studie. Děkuji vám. Mm, děkuji vám. Milé kolegyně a kolegové, nyní má slovo kolega Gieland, zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, zodpovědný i za článek 57, pracuji na generálním ředitelství pro regionální politiku a ze strany komise chci přivítat tuto studii. Je to velký příspěvek k diskuzi o udržitelnosti projektů a jejich účinnosti. Určitě vás nepřekvapí, že vítáme také závěr, že regulační rámec navržený pro příští programové období je vhodný. Rád bych navázal na jeden či dva body, které už zde zazněly. My za komisi bychom uvítali připomínky, které by se týkaly pomoci velkým podnikům, ty poznámky byly velmi v souladu s argumenty komise už od začátku, od samého začátku. Pro příští programové období se zdá, že to nařízení nakonec půjde trošku jiným směrem v této oblasti, ale zjištění této studie doplňují velmi dobře to, co komise pozorovala v minulosti ohledně podpory velkých podniků. Je pravda, že pokud je o článek 57, tak se věnovala velká pozornost vztahu k delokalizaci a především šlo o to, že by se mělo zabránit delokalizaci, ke které by docházelo za použití evropských prostředků. Není snadné zastavit delokalizaci obecně, a není vždy snadné zastavit delokalizaci s evropskými prostředky. Nicméně máme několik velmi jasných příkladů z tohoto programového období, kdy jsme uspěli v tomto směru. A Součástí změn pro příští programové období je také posílení tohoto aspektu a stížení delokalizace. Pokud jde o některé z otázek, které zde zazněly, ohledně složitosti a jasnějším udržitelnosti. To jsou podle mě dvě strany téže mince a jde o nalezení velmi složité rovnováhy. Musíte mít eh, proces žádosti u projektu, který bude jednoduchý a dostatečně přímý na to, aby byl atraktivní a aby povzbuzoval malé a střední podniky, aby se účastnil, ale kromě toho musí být dostatečně důkladný, aby v rámci procesu žádosti bylo dostatek informací poskytnuto, na jejich základě je možno poskytnout nebo tedy provést analýzu toho, které projekty mohou a které nemohou přinést dostatečné výsledky v době této podpory. Takže je to opravdu velmi křehká rovnováha a je to na členských státech a na krajských orgánech, protože ty se podílejí na tom procesu žádosti. Takže v následujícím období chceme snížit administrativní zátěž především malých a středních podniků a budeme v tom určitě pokračovat v průběhu programových jednání, která teď začínají a také během procesu implementace a na programových eh, nebo na výborech pro monitorování programu, kde se také účastníme. Určitě vás také nepřekvapí, že jsme velmi rádi, že řídící a auditní orgány velmi dobře posuzují jasnost právního základu. Nicméně vidíme, že řídící orgány přece jen vidí, že ten právní základ je pro příjemce poněkud méně jasný. Řídící orgány tedy podle mého názoru musí lépe vysvětlovat právní základ, protože jim je ten právní základ jasný a příjemcům ne tak docela. je určitě možné podívat se na určitá vodítka ze strany komise, ale myslím si, že je to příliš brzy. Teď jde o to, aby se vůbec udělaly ty programy, aby se to všechno připravilo. Teprve potom se můžeme podívat na to, co může udělat komise na své straně. Ale určitě právě řídící orgány musí jasně vysvětlit v regionech v té fázi, kdy se podávají žádosti, co je požadováno a co se v jednotlivých regionech sleduje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh. vám. A tímto se dostáváme k závěru tohoto bodu. Dávám slovo panu Píprovi. Ano, děkuji vám to, že právě v souvislosti s podniky vyžadujeme efektivní využití evropských strukturálních peněz, je jasné. A to také ukázali jednotlivých Eh, jednotlivé příspěvky jak autorů, tak eh, i otázky poslanců. Přál bych si, abychom v Evropském parlamentu tyto zcela jasné výsledky brali poněkud vážněji a neusnadňovaly získávání evropských prostředků pro velké podniky. Tam je to takový vysavač, taková velká firma, ta nasává obrovské množství podpůrných prostředků a ten účinek je mnohem nižší, než kdybychom podporovali menší podniky, pro které to představuje skutečně velkou pobídku eh, k růstu. To se ukázalo i dnes celá jasně. I otázka relokace. Tady eh, bych si přála, aby komise si více uvědomila, o jaké jde problémy. Vždyť eh, nejde o to, aby na pět let se za zaručilo, že ty podniky budou dále pět let pracovat, ale je nutné spíš vyloučit to, že firmy, které provedou relokaci v Evropě v rámci této relokace, přeci jenom nedostanou jiné prostředky na podporu. Někteří hovořili o těch dalších podmínkách a pravidlech, která jsou přijímána, ale jsem si vědom, že mnohé procesy nemůžeme vůbec vysledovat. Dochází ke kontrole ze strany komise od určité úrovně, ale celá jasně dochází k mnoha relokacím, kde se toto nesleduje. Takže tato studie je první takový výchozí bod a paní Holmeier děkuji za to, že se snažila vyjasnit tuto situaci. Celá eh, jasné však je, že do budoucna potřebujeme ještě více informací a transparentnosti. Děkuji. Mm, děkuji vám, pane Pípr. Vážené kolegyně a kolegové, tímto uzavírám projednávání bodu 10. A během projednávání jednotlivých bodů jsme byli požádáni, aby se změnilo pořadí jednotlivých bodů a to tak, abychom nejdříve projednali bod 14, tedy bod spíš tedy 13, jedná se o zprávu pana Marinesku, kterou bychom měli projednat nejdříve. Já se domnívám, že to je jistě možné. Nikdo jistě není proti tomu, pokud eh, pan Cvikl, tedy příslušný zástupce účetního dvora, eh, byl přítomen, ale já ho momentálně nevidím eh, v sále. pass to the point of Ines No, no. Ugye napi a eljárási rendünk eh, értelmében akkor tudjuk megkezdeni. Podle našich eh, pravidel eh, můžeme projednávat tento bod až za přítomnosti účetního dvora. a bohužel člen účetního dvora nebyl informován o této změně v pořádní. Možná, pane Marinesku, máte jiné řešení. Jsem slyšel, že bychom měli tedy změnit ten pořad jednání, protože paní Ayala Sender tady není, ale teď ji tady vidím. Ona je tady, takže můžeme pokračovat eh, podle pořadu jednání, tak jak byl původně navržen. Já jsem nežádal o změnu pro sebe, takže můžeme klidně počkat na zástupce účetního dvora. Oké. Okay. Uh, a félreérthetetlen fogalmaztam, akkor az én hibám nem marad. Možná jsem se nevyjádřil zcela jasně. Eh, změnu v pořadí bodů eh, nežádal pan Marinesku, ale paní Ayala Sender a její asistenti. Jelikož eh, však eh, není třeba provést takovouto změnu, tak můžeme pokračovat dle daného pořadí. Projednáme bod 11. Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu a zrušení směrnic 2009 371 a 2005 381. Dávám slovo paní Ayala Sender, prosím. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji sekretariátu a panu Marinesku za tu možnost změnit pořad jednání Nevěděli jsme, jestli se sem dostanu včas, protože z letadly je to dneska složité. Nakonec jsem se sem dostala včas, takže v každém případě děkuji za vaši flexibilitu. Máme zde tedy stanovisko našeho výboru KONT pro příslušný výbor LIBE ohledně agentury Europol. To je tedy nařízení, které předkládá komise aby aktualizovala a přizpůsobila novým požadavkům agenturu Europol. To je agentura, která v zásadě, a kromě toho v posledních měsících a týdnech eh, jsme dostali informace, velmi důležité informace v mé zemi i v jiných zemích Evropy o tom, že tato agentura je skutečně velmi efektivní a Smlouva jí dává mandát posílit nejen tedy policejní spolupráci, ale kromě toho toto posilování spolupráce probíhá v rámci zákona a konkrétně tedy v rámci trestního zákona. Takže byl předložen ten balíček, který se týká návrhu toho příštího evropského státního zástupce, evropského prokurátora, takže to vlastně je všechno v souladu. Stanovisko, které předkládám svým kolegům, je formulováno tak, že chci především posílit schopnost tohoto parlamentu, a tedy i našeho výboru, ale obecně tedy parlamentu, v okamžiku posuzování efektivního využívání rozpočtu, který je přidělen agentuře, zda ho tedy při svých úkolech využívá efektivně. Probíhá debata kvůli tomu, že v případě udělení absolutoria tohoto roku ve zprávě pana Gerbrandyho tento výbor doporučil nebo tedy předložil obecné doporučení, aby se obecně slučovaly agentury v zájmu tedy úspory ekonomických prostředků a v případě Europolu a CEPOLu si dokážu představit, že kvůli blízkosti a občas také kvůli nevědomosti, protože člověk si může myslet, že by se mohli sloučit, protože v podstatě se věnují jedné a téže věci. Já jsem hovořila s panem Gerbrandym a chápu, že pan Gerbrandy je tedy z Nizozemska, takže pro něj Kdyby se tedy sloučily ty agentury, tak by to znamenalo, že by obě dvě sídlily v Hágu. Nicméně Jiné agentury se k tomu stavěly více odmítavě, tím pádem jsme začali od těchto a postupovali jsme krok za krokem. A frakce se vyslovila proti myšlence sloučení dvou agentur, které byly vytvořeny za úplně jinými účely a kromě toho právě kvůli tomu, že se jedná o policii, o evropskou policii, tak je to velmi důležité téma, které bychom měli probrat skutečně do hloubky. Já jsem dospěla ke stejnému závěru jako v okamžiku, kdy jsme řešili to absolutorium. Tyto dvě agentury mají dva zcela odlišné mandáty. I když mají podobnou klientelu, není to tedy stejná klientela, a kromě toho jejich úkoly a jejich účely jsou zcela odlišné. Proto tedy myšlenka sloučit Europol, který navíc má nové mandáty, nové úkoly s agenturou, která si prožila těžké období a jejímž mandátem je vzdělávání. A kromě toho má tedy svůj vlastní rozpočet, který se odráží v jiné linie, který je tedy na jiné lince. Tak to je jejich sloučení. To mně přijde zcela nevhodné a ty možné úspory, které by z toho mohly teoreticky vyplynout, tak těmi jsem se taky zabývala. Hovořila jsem s kolegy z komise, také z výboru LIBE, s kolegy z výboru pro rozpočet a na základě toho vám předkládám pozměňovací návrhy, kde se úplně tak jasně neříká, že okamžité sloučení obou agentur by mohla, mohlo přinést více výhod než problému. Problému, protože agentura Europol v tomto novém mandátu, který má, musí čelit eh, svým novým úkolům, musí se snažit je rozvíjet a v rámci svého mandátu, tedy v rámci smlouvy, musí plnit své úkoly. Agentura CEPOL se zabývá vzděláváním, byla zatím tedy, nebo tedy sídlila tato agentura ve Velké Británii, teď eh, tam končí a britská vláda říká, že už je tam nechce. Sídlila zatím tedy na akademii, britské policejní akademii, takže teď, když vyprší ta smlouva, tak Evropská komise přijme své rozhodnutí a my na základě tohoto rozhodnutí se vyjádříme k návrhům, které budou předloženy. V nařízení o agentuře Europol bychom se měli zaměřit na ty vlastní aspekty. Podle mandátu tohoto výboru v oblasti absolutoria jsem předložila pozměňovací návrh 8, který jsem připravila také ve spolupráci s komisí. Komise mě řekla, že na počátku vůbec neplánovala žádné slučování. To slučování bylo navrhnuto právě kvůli tomu, že zde máme požadavek na škrty, že je třeba dělat škrty, ale v takových věcech, jako je policejní spolupráce a implementace trestního řádu. To je tedy velmi citlivé. Já předkládám doporučení, že zde máme tedy synergie mezi těmito agenturami, ty by měly být zachovány tam, kde je to možné a proto tedy předkládám několik bodů, které podle komise by měly být nejdůležitější. Kromě toho předkládám další řadu pozměňovacích návrhů, kde, tak jak vyplývá z návrhu komise a také kvůli té otázce, zda potřebujeme nebo nepotřebujeme sloučení, tak se zde objevuje výkonný výbor, který má úplně stejné pravomoci jako správní rada, takže není tam nic, co by je od sebe odlišovalo, tak já vůbec nevím, proč by to tedy mělo být. Možná by nám to komise mohla dohloubky vysvětlit, ale zatím jsem opravdu neměla pocit, že by bylo nutné jmenovat dva orgány, které budou redundantní a Tato duplicita by mohla stěžovat řízení. Hovoří se taky o vztahu mezi Europolem, Eurojustem a Olafem. Já jsem se zaměřila na to, co vyplývá už ze smlouvy a také ze vztahu spolupráce mezi Europolem a Eurojustem. Tam se zachází s tak eh, citlivými orgány. Europol tedy pracuje s tak citlivými orgány, jako jsou eh, údaje o zločincích a tak podobně a v tomto smyslu také komunikuje s Eurojustem. Já jsem se v rámci pozměňovacích návrhů snažila také zachovat úkol OLAFu ve vztahu k agenturám. To znamená, zaměřila jsem se na úkoly OLAF, eh, pokud jde o jeho boj proti podvodům, které mohou být eh, prováděny v rámci vynakládání rozpočtu, zacházení s penězi v rámci práce agentur, ale nepřišlo mě vhodné směšovat úkoly OLAFu, vydávat OLAF za nějakou evropskou policii. OLAF má úplně jiný konkrétní mandát s konkrétními úkoly, které souvisejí s rozpočtem, s evropským rozpočtem a Europol a Eurojust, Eurojust mají za úkol spíše implementaci spolupráce a toho budoucího legislativního rámce, evropského trestního právního rámce. Další pozměňovací návrhy se snaží posílit úkoly správní rady a výkonného ředitele, především v aspektech souvisejících s bojem proti podvodům, ochranou finančních zájmů Evropské unie a s dalším citlivým tématem, a to je střed zájmu. Znovu mezi těmito úkoly a zodpovědnostmi správní rady a výkonným ředitelem Europolu. Zdůrazňuji, že parlament musí mít právo vhledu a kontroly implementace rozpočtu, využívání rozpočtu při těchto úkolech, při plnění těchto úkolů. To je z mé strany vše, rada si vyslechnu vaše názory a zohledním vaše návrhy. Děkuji. Köszönöm képviselőasszony, meg is adom parancsoljon. Paní Gresle, jaké je to drama? Tento výbor celá léta eh, podporoval fuzi CEPOLu a Europolu a také kvůli problémům v CEPOLu, které se projevily být eh, něčím eh, problematickým, protože CEPOL byla eh, velmi malá, je to snad nejmenší agentura, kterou vůbec máme. Ale přesto eh, musí celý správní aparát provozovat jako ty velké agentury a právě proto jsme také hovořili o Europolu. Má smysl, aby organizace a vzdělávání byly propojeny. Čili neexistuje pro mě žádný eh, důvod, proč by CEPOL měl být eh, samostatný. Eh, ne, pouze kdyby snad ředitel chtěl, aby byli samostatní a kdyby že my všichni zaměstnanci chtěli zůstat eh, v Londýně a nestěhovat se do Nizozemska. Takže jsou předkládány všechny možné argumenty. Rada se tomu připojila, což je zajímavé a brání eh, tedy vlastně reformě všech agentur. Dnes dopoledne jsme hovořili o tom, jaké dopady Eh, to má, když eh, všechny agentury necháme bez změny. A hovořili jsme také o tom, eh, jaké dopady to bude mít nadále. Vždyť velmi brzy se dostaneme na hranice kategorie 1. A proto si kladu otázku, jak vážně bereme tu snahu o změnu. Jde více než jenom o Europol a Cepol. E, Spíšte o to, nakolik je vše změnitelné. E, pan komisař říkal, že je e, téměř nesnesitelné, aby po 11 hodin denně Eh, členské státy hovořily o tom, jak to všechno špatně funguje a 12 hodinu denně eh, bránili všem reformám. A proto tento parlament by se měl připojit k těmto argumentům a měl by je ještě posílit. Eh, ještě blíže k dané věci CEPOL a Europol. Pro obě agentury máme studie o fuzích, eh, existují studie, které prokazují nezbytnost jejich propojení a jiné, které se staví proti tomu. Když bychom se podívali na obě tyto skupiny bez předsudků, tak i kvůli se právním problémům malé agentury je mnoho argumentů pro to, abychom zvolili jinou konstrukci do budoucnosti v Londýně také končí nájemní smlouva a proto je otázkou, zda tedy budeme něco hledat eh, poblíž Londýna a nebo se přiblížíme k sídlu Europolu a tím posílili eh, také eh, možnost spolupráce. Já jsem pro změnu a EPP je proto, abychom udělali to, co jsme celá léta před připravovali tedy fúzi obou agentur. Chceme-li změnit strukturu eh, agentur, pak musíme mít aspoň trošku kuráže. Já jsem celá léta eh, byla v pracovní skupině agentury a eh, neznamená to, že paní Jutta Hauke z SND byla proti tomu, i ona je pro takovouto fuzi. Eh, takže Ines, to, co si zde říkala, není eh, pravdivé, že zde je zásadní eh, rozpor v názorech. Já ráda budu debatovat s vlastní eh, vládou. Je chyba tyto dvě agentury nepropojit blíže. To je chybné. To vidíme také v tvém pozměňovacím návrhu 8, kde se hovoří o určitém propojení, ale nikoli v fúzi. No, pokud eh, nedokážeme řediteli říci, že prostě má samlou smlouvu na dobu eh, eh, určitou, eh, tak asi nebudeme moci řešit ani jiné záležitosti. Já se domnívám, že dobrá řešení by se měla prosazovat a proto se podíváme se přesně na tyto návrhy. Jsme za návrhem komise, který odpovídá přesně tomu, co tento výbor celá léta požadoval i z hlasy sociálních demokratů. A já bych eh, byla velmi ráda, kdybychom eh, se snažili o udržení věrohodnosti, alespoň částečně. Takže udělám všechno, aby návrh komise v tomto výboru byl akceptován. A myslím, že by bylo vhodné, kdy bychom se přesně podívali na celou strukturu všech agentur, když bychom nechtěli ani toto, eh, pak se budeme skutečně divit, jaké náklady se na nás pohrnou v následujících letech. A přeji hodně štěstí při řešení těch budoucích problémů. Takže návrh komise podpoříme a pozměňovací návrhy se eh, pravodajky nebudeme podporovat. Prosím všechny kolegy, aby si přesně eh, rozmysleli, co eh, tady uděláme. Jde o mnohem víc než jenom tyto dvě agentury. Děkuji vám. Kolega Balčitis. Ačiū, pirmininkaujantis. E, klausimas, sujungimo klausimas e, visada yra skausmingas. Ir aišku, kad mes šiandieną diskutuojame apie dviejų agentūrų. Děkuji, pane předsedo. Když jde o otázku sloučení fůze, tak je to vždy velice bolestné. Dnes jde o agentury, u nichž to možná nebude tak bolestné z finančního hlediska, ale v této souvislosti jde ještě o jinou otázku. A to je otázka spojitosti s určitými politickými rozhodnutími, které byly učiněny před 14 nebo více lety. Já jsem pro rozsáhlou reformu nejrůznějších agentur, ale je třeba k této otázce eh, přistupovat eh, komplexně také. Budeme muset řešit otázku jednání ve Štrasburku a ty náklady se pohybují kolem 10 nebo 20 milionů eur ročně. A jak již bylo řečeno v této souvislosti, bychom se měli zamýšlet a rozhodnout ohledně eh, zachování sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku a neměli bychom hovořit jenom o finančních aspektech, ale i o politických aspektech. Přiznávám, že by tyto agentury mohly pracovat účinněji, kdyby spolu více spolupracovaly. Děkuji. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní dávám slovo panu Charlesi Williamsovi, zástupci Evropské komise. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Než se budu věnovat eh, otázce fůze nebo neprovedení fůze, chtěl bych se zabývat otázkou výkonné rady, jak o tom eh, se zmiňovala i zpravodajka. Ta výkonná rada byla or, by byla orgánem agentury, která by mohla eh, vystupovat a jednat a účastnit se jednání řídící rady. Byla by tu možnost vytvořit eh, výkonnou radu na základě společného přístupu a zvažování Eh, řízení agentury. Já bych chtěl jasně říci, že to ustanovení v návrhu komise vychází z toho, že by mohla být vytvořena takováto výkonná rada. Požadavek tu není, ale je tu možnost vytvoření a nakonec bych chtěl říci, že komise eh, vzala v potaz, co zpravodajka eh, řekla k tomuto návrhu. A nyní bych se rád vrátil k otázce fůze. Komise předložila návrh na spojení těchto dvou agentur CEPOLu a Europolu. Návrh byl předložen a stále je na vyjednávacím stole. Komise žádný jiný návrh nemá a já bych vám chtěl připomenout, proč jsme předložili tento návrh. V prvé řadě jsme přesvědčeni o tom, že je možné dosáhnout dobrých synergických efektů když eh, dáme dohromady prosazování práva eh, v jednom místě a bude to i operativní podpora prostřednictvím analýz Europolu a spojí se to s podporou podpůrnou eh, rolí, kterou zajišťuje v současnosti CEPOL. Proto navrhujeme, aby byl CEPOL zaintegrován do Europolu, aby se z toho stala akademie nebo oddělení Europolu. Eh, dáme dohromady eh, školení i operativní část a my se domníváme, že to bude přínosné. Vzdělávání bude profitovat z operativní stránky a naopak. A za druhé jde o otázku nákladu. Věříme, že tím, že eh, se vyvarujeme z vojování struktur, ušetříme náklady, ale nejsou to jenom náklady, které se vrátí eh, do evropského rozpočtu, který je pohltí, ale viděli jste legislativní finanční výkaz. Tyto prostředky budou eh, zase převedeny do eh, systému prosazování práva. A tak Takovou politiku sleduje Evropská komise eh, spolu s legislativním návrhem usiluje o lépe strukturovaný systém, jak by mohla Evropská unie lépe rozsazovat otázky policejní přípravy. A to by si vyžádalo 12 eh, pracovníků eh, na plný úvazek a eh, v smyslu snižování personálu v evropských agenturách by to znamenalo synergické účinky. Není to snižování nákladu jen tak, ale bylo by to začleněno na posílení evropské politiky v oblasti prosazování práva. A dále bych chtěl využít této příležitosti a připomenout nám záležitost zkoumání eventuálních fúzí. To bylo stanoveno v loni v létě, kdy se tři instituce vyjádřily eh, k fungování evropských agentur. Eh, bylo to předloženo v prosinci a toto je první legislativní návrh, který eh, plně zohledňuje tyto úvahy ty jsou tím meziinstitucionálním dokumentem dostatečně podloženi. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dávám zase slovo paní Alia Sender. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za vaše připomínky a kolegům, tak zástupci komise. Já jsem chtěla připomenout, že pokud jde o agentury, tak Tady v parlamentu je to takový jojo efekt. Najednou je třeba provést outsourcing aktivit komise, a to nechtěla moje frakce, nicméně okamžitě jsme vytvořili tedy agentury, no a potom jsme se zase vrátili zpátky k internalizaci všech těch aktivit a pak zase zpátky jsme zase všechno outsourcovali. To je takový jojo efekt, který podle mě není pozitivní ani pokud jde o obraz eh, u občanů, ani pro parlamentní řízení tohoto parlamentu. Takže, jak jsem říkala, já už jsem tady dost dlouho, viděla jsem, jak to funguje a nemyslím si, že je to dobré. Je třeba jasně říci, jaké jsou úkoly těchto orgánů, těchto agentur a mezi těmito úkoly chci také připomenout, protože se hovořilo o bruselských strukturách a právě agentury ty nemohou být prezentovány jako bruselské struktury, protože mají tu výhodu, že prezentují aktivity Evropské unie jinde. No všem samozřejmě britský premiér ten se k tomu staví jinak. Teď vlastně vykopnul tu agenturu, která sídlila v Británii. To je vlastně jen další projev toho antieuropeismu. Když se zamýšlíme nad strukturami a mandátem a pravomocemi těchto agentur, které jsme i my sami vytvořili, tak si myslím, že nejde o škrty za každou cenu. Když prostě najednou vidíme ve dvou agenturách slovo pol, tak to rychle sloučíme a je nám jedno, čím se vlastně zabývají. To si myslím, že není seriózní. Nemyslím si, že před volbami eh, to někomu prospěje. Možná v některých zemích, v některé zemi to třeba bude vítáno, ale jinde ne. Většinou tedy ta přítomnost agentury vítána v členských zemích, eh, protože jsou takovým zviditelněním činnosti Evropské unie v terénu, musí zlepšit svou eh, synergii, vytvořit určité sítě. A oni už to udělali, to vůbec parlament nenapadlo, že by mohli vytvořit takovéto sítě. A právě tam třeba informaticky sdílejí různé věci a jsou tedy prostě věci, které je možno zjednodušit, zlepšit a nemusíme zavírat dveře a zahodit klíč. Já si myslím, že opravdu před volbami to není nejlepší způsob, jak si přitáhnout voliče tím, že se vrátíme k tomu efektu jojo. Pokud jde o Europol, já si myslím, že ten mandát, který má, je velmi citlivý. Ten mandát, který jsme dali Europolu, má vlastně otevřít centrum boje proti zločinnosti, organizované zločinnosti, to je globální výzva, nejen tedy evropská výzva, výzva globální. A já bych byla opravdu radši, kdyby se Europol věnoval tomu, co jsme mu řekli. A nejen to, co jsme řekli my, ale říká to i smlouva. A já bych se zeptala zástupce komise, zda smlouva ve svém současném znění je dostatečnou právní základnou pro to, aby se Europol teď zabýval tím, že bude provádět školící kurzy, vzdělávací kurzy. Mě by zajímalo, zda komise tyto závažné pochybnosti vyřešila nebo ne. Komise ve svém návrhu, kde hovoří o rozpočtových dopadech, říká, že úplné sloučení CEPOLu a Europolu by vedla k úsporám 17,2 milionu eur, ale v následujícím odstavci říká, i když Europol potřebuje další zdroje k tomu, aby implementoval nové úkoly související se vzděláváním agentů. A kromě toho zde bude i tok informací z Evropského centra pro boj proti organizovanému zločinu, takže komise, komise nám říká, že se sice něco ušetří, ale budou zde další, další nadnáklady, náklady, takže suma nakonec bude nulová. Takže budeme mít o jednu agenturu méně, zmizí nebo zmizela by nám ta agentura, která bude tedy vzdělávat policisty nebo vzdělává policisty a ne online nějak virtuálně, ale skutečně SEPOL je jeden z nejlepších příkladů největší pomoci v této oblasti. V rámci výboru Krim nebo výbor Krim. tam o tom také proběhla určitá studie a Europol velmi dobře pracuje v terénu, to potvrzuje pan Jakolino a další, takže já bych eh, nebyla tedy tak eh, přehnaně rychlá a neřekla bych, že v okamžiku, kdy děláme škrty, bychom měli rychle seškrtat agentury, které nejsou v Bruselu, ale jsou naopak naší viditelnou složkou v členských státech a až dosud dobře fungovaly. Pravda, Sepol problémy měl, ale nemyslím si, že to bylo jenom kvůli tomu, že je to malá agentura. Byly tam jiné problémy jiného druhu, ty byly napraveny. Teď si myslím, že Sepol má konkrétní mandát, Europol má jiný konkrétní mandát, který nesouvisí se vzděláváním policie a myslím si, že teď bychom se měli postavit k tomu, co je důležité a to je sice boj proti zločinu a počítačové kriminalitě nejen na evropské úrovni, ale i na globální úrovni. A má kolegyně Jutta Hauke má podobný přístup, eh, paní Gresle. Vy teď eh, máte před sebou toho 22. září, máte opravdu velký tlak, já to chápu, chápu, že zde máte politické aspekty, které zohledňujete, ale ostatní kolegové nejsou ve stejné situaci, tím pádem také nehají stejnou linii, takže já bych byla za to, abychom se teď eh, nesnažili tak nějak kvapem změnit eh, úkoly agentur, které jsou tím naším viditelným bodem před občany. A v každém případě, pane předsedo, bych požádala komisi, aby nám vysvětlila, zda smlouva je dostatečným právním základem pro nové funkce, které v tomto nařízení komise věnuje Europolu, aby se začal tedy věnovat vzdělávání. Děkuji. Nem vettem észre előbb Greszle képviselőasszony jelentkezését. Já jsem si nevšiml, že se hlásila paní Gresle a než jí dám tedy slovo nyní, tak eh, chci poprosit zástupce komise, aby zareagoval na stanoviska paní Ayala Sender. Poračujem. K té specifické otázce ohledně právním, právního základu je pravda, že článek 88 smlouvy o fungování Evropské unie je specifickým právním základem, kterým se řídí Europol, to je pravda. Tam jsou ty zajímavé věci související se specifiky Europolu, jak tedy eh, parlamentní dohled Evropského parlamentu, tak i dohled národních parlamentů, kompetence ke vzdělávání, to je ve smlouvě pod článkem 87, to je podpůrná kompetence, kterou Evropská unie zavádí v podobě opatření na podporu školení personálu. Náš názor jako komise, a pokud to není jasné, tak předložíme ten návrh tak, jak vidíte. Ve smlouvě není nic, co brání Europolu podle článku 88, aby byl také nástrojem, kterým Evropská unie podporuje školení personálu, vzdělávání personálu. Ale přiznávám, že to je právní otázka, takový je tedy názor komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Gresle. A Paní Ayala Sender potom zakončí tento bod. Já se hlásím o slovo jenom eh, proto, že jsem pochopila, že agentury otevíráme, zavíráme, tak to bylo řečeno, ale nikdy jsme neuzavřeli žádnou agenturu, kromě té, eh, která se starala o Balkán a to byla exekutivní agentura. Jinak eh, žádná agentura nebyla uzavřena. V roce 2004 jsme měli méně agentur než dnes. Máme jich nyní 37. To znamená, že eh, taková mini agentura, která má problémy s efektivitou, eh, abychom tedy na základě tohoto bodu eh, hovořili o velikých změnách. Vždyť CEPOL nemá být zrušen, ale začleněn do jiné agentury, takže bychom neměli hovořit o nějaké katastrofě ve struktuře agentur. Mě by zajímalo, o co zde jde, co je ve hře. Jsem skutečně překvapená eh, těmi emocemi, ke kterým tady eh, dochází. Vždyť by mělo být možné postupovat rozumně. A rada eh, také říká, že něco jiného a eh, obrací se na parlament jako obránce agentur. Paní Jutta Hauk hovořila nebo pracovala ve výboru a předložila své výsledky plénu asi před rokem. V plénu jsme také hlasovali, že to tak chceme udělat a když dojde tedy ke konkrétnímu bodu, tak najednou je to jinak a já se domnívám, že děláme chybu. A nedovedu si představit, co by Britům o co tady Britům jde. Jsem si jistá, že za následujících pět let budeme mít možná 45 nebo 50 eh, agentur. Dojde ke kolosálním změnám v EU a to bez naší eh, eh, pomoci. CEPOL byl založen bez nás, to je nástroj rady. A když se snažíme demokraticky postupovat eh, v této agentuře, tak eh, najednou je zde eh, veliký ohlas s německou spolkovou vládou a volbami to nemá vůbec nic společného. Měli bychom tedy přemýšlet, proč pracujeme na zásadních otázkách a potom najednou to nechceme řešit dle rozhodnutí v pléna. Děkuji. Paní Ayala Sender? Bueno, seguramente... Já to asi vysvětluji špatně. Je pravda, že paní Gresla je velmi mladá. Já vzhledem k tomu, že jsem starší než ona, tak jsem tady v parlamentu déle. Ne jako poslankyně, ale pracuju tady v parlamentu. Pracovala jsem dříve na sekretariátu a velmi dobře si pamatuji. Vy to možná víte z médií, jak to vypadalo se všemi těmi problémy, které vznikaly v té době ohledně té externalizace outsourcingu úkolů a naopak komise tomu tehdy nemohla čelit, protože tehdy jim chyběli experti, odborníci, odborný personál, takže za Santerovy komise bylo přijato rozhodnutí já jsem ale nehovořila o těch, eh, které byly vytvořeny později. Já jsem hovořila o tomto, protože později se k tomu komise znovu vrátila. Je, máme 37 agentur a 28 členských států. Mezi 8 a 28 a 37 není velký problém. Když občanům ty věci dobře vysvětlíte, tak oni je pochopí. Některé členské státy jsou opravdu hrdé, velmi spokojené na to, že mají agentury na svém území a pracují s nimi. A usilují o to, aby byly co nejefektivnější. A to je také věc, kterou jsme si tady odhatovali. Od, odhlasovali agentury kolegové na plénu, stejně jako ostatní. Prostě je to situace, kdy jsou nějaké rozpory, nicméně rozpor není v tom, že chceme, aby ty agentury fungovaly jak nejlépe mohou. Čím více věci komplikujeme, čím více úkolů dáváme jednomu orgánu, čím více se snažíme vyrobit Frankensteinovo monstrum, tak tím později ten náš parlamentní dohled bude složitější. Nechme Sepol tak, aby se věnoval svému mandátu, tam, kde je. A nechme také Europol, aby fungoval podle svého právního základu. Odborník z komise říká, že se tam nezakazuje, aby se věnoval také vzdělávání. No dobře, ale také není zakázáno, aby se věnoval kontrole letového provozu. Ale proč by se měl věnovat kontrole letového provozu, když vznikl za jiným účelem? Takže to, že to tam není, neznamená, že by ten mandát měl být jiný. Nevím, možná můžeme uplatňovat britské právo v případě, kdy nám to vyhovuje, ale tady opravdu nevím. Tento parlament a kolegové, kteří každý den pracují s Europolem, ti to mají jasno. Já samozřejmě respektuji, že ti, kteří pracují každý den s Europolem, nám říkají, že potřebují Europol tak, jak je a Sepol tak, jak je samozřejmě vylepšené, musíme usilovat do toho, aby se vylepšili, zlepšili, ale ne, že bychom Sepol teď přesunuli do Hágu a snažili se za každou cenu to nějakým způsobem sloučit a tím bychom jenom zhoršili celou situaci a pro parlament by bylo složitější tuto agenturu kontrolovat. Já vás prosím, abyste mě podpořili, aby se zachovala ta jasnost, ta specifičnost jednotlivých agentur a také schopnost tohoto parlamentu provádět dohled a také účetnímu dvoru a také komisi, aby byla efektivnější. Děkuji. Köszönöm tisztelt képviselőtársaim, napirendi pontunk tárgyalásának a Děkuji, vážení poslanci. Tím se dostáváme k závěru bodu 11 a můžeme přejít k bodu 12 Agentura pro evropský systém GNSS změna nařízení 912 2010. Také pro tuto záležitost odpovídá paní Ayala Sender a proto jí zase dávám slovo. Sí. Eh, gracias, señor. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o agenturu pro evropský GNSS a projekt Galileo. A znovu nám jde o zlepšení schopností této agentury, aby mohly lépe čelit svému novému mandátu a té výzvě, kterou má před sebou. hlediska toho evropského rozpočtu, který je jí přidělen. V pozměňovacích návrzích, které předkládám, Znovu hovořím o tom, že se posiluje role parlamentu, aby prováděl dohled v okamžiku, kdy se vybírá výkonný ředitel. To je takový ten model, který my se snažíme implementovat v agenturách, které už tento model mají a snažíme se zachovat eh, tedy tu posílenou roli parlamentu tak, aby než bude tento ředitel definitivně jmenován v okamžiku tedy, kdy je kandidátem, tak aby ho parlament mohl podrobit slyšení. Také hovořím o tom, že je nutno oddělit eh, komise přistoupila k studii různých alternativ, Studuje tedy stávající velikost, stávající konfiguraci agentury a možný rozšířený mandát. Tam potom bude nutno, jak alespoň tedy navrhuje komise, a já jsem pracovala na projektu Galileo už od začátku ve výboru pro dopravu, takže přijde mně to jako dobré rozhodnutí. Oddělit tyto dvě oblasti, ve kterých bude agentura fungovat, aby se zabránilo těm možným střetům zájmu. V tomto smyslu jsem se svými pozměňovacími návrhy snažila posílit článek týkající se střetu zájmu s tím, že tato agentura stejně jako EASA, což je agentura pro leteckou bezpečnost, tak tato agentura nebo její tedy odborníci se pohybují v globálním světě, kde je velká konkurence. My potřebujeme odborníky na letectví. Opravdu na každém kroku snažila jsem se maximálně posílit nutnost prevence a řízení střetu zájmu, ale zároveň beru v úvahu také to, že potřebujeme inženýry, kteří nám také nerostou na stromech, takže je třeba na jedné straně sice předcházet konfliktům zájmu, ale na druhé straně musíme dát odborníkům možnost, aby v té agentuře mohli pracovat. Pracovala jsem na těchto návrzích v kontaktu s komisí a myslím, že se podaří tento postoj posílit. Komise musela pracovat opravdu velmi důkladně a několikrát zrevidovat kapacitu této agentury, aby byla schopna čelit novému mandátu, takže myslím, že právě proto komise teď předkládá přijatelný návrh, nicméně já jsem otevřena návrhům kolegů, které si pozorně vyslechnu. Děkuji. Eh, Děkuji, paní zpravodajko. Paní Kovat má slovo. není tu, takže pan, omlouvám se, říká pan předseda, pan Schmidt-Kert dostane slovo. Já jsem měl jiné jméno na seznamu, omlouvám se a slovo dostává zástupce komise. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Ano, má kolegyně tu měla být, ale nepodařilo se jí to. Já bych chtěla poděkovat za tento eh, velice účinný návrh eh, paní Aleja Sender a paní Aleja Sender eh, vystvihla důvody, které komisi vedly k předložení tohoto návrhu. já bych chtěl k tomu ještě doplnit dva prvky. My se zde snažíme uskutečnit, eh, co se eh, mezi eh, evropskými institucemi dohodlo pro budoucí agenturu pro GNS, pro EGNOS a Galileo. A je to pro posílení agentury, která má sídlo v Praze. Zájem eh, parlamentu i komise je poskytnout této agentuře větší odpovědnost za Galileo a EGNOS a větší odpovědnost by měla být vyvážena dalšími opatřeními, aby tato část eh, odpovědností za GNSS byla eh, převedena na, na odpovědnost za bezpečnostní akreditace, abychom se vyvarovali střetu zájmu. Jsou to tedy dvě oblasti kompetencí agentury, které jsou jasné. Na jedné straně současná eh, odpovědnost za bezpečnostní akreditace systému a systému a potom, co budeme mít od roku 2014 operační odpovědnost za tento systém. Proč je třeba to od sebe oddělit? Odpověď je zcela jasná. Pokud jste pod tlakem eh, vyslat nějakou družici, věnovat se tedy provozu, potom eh, nemůžete činit rozhodnutí, které se týkají bezpečnosti, eh, které to prodlužují, takže komise proto navrhla, že musíme posílit tu čínskou zeď mezi oběma oblastmi. Byly předloženy tři návrhy vzhledem k programu eh, odpovědnost za správní radu, která bude vypracovávat pracovní program agentury. Na druhé straně zase Rada pro bezpečnostní akreditace. A za druhé eh, to tež se týká výkaznictví, reporting, odpovědnost výkonného ředitele a agentury, aby informoval eh, komisi, parlament i radu a potom separátní odpovědnost předsedy bezpečnostního akreditačního výboru. A třetí prvek takzvané čínské zdi vzhledem k personálu, který se zabývá vlastně bezpečnostními akreditacemi akreditacemi. My eh, navrhujeme, aby Rada pro bezpečnostní akreditace získala doplňující eh, kompetence eh, ve vztahu k personálu, který se bude těmito bezpečnostními akreditacemi zabývat. To je tedy tento návrh v souladu s tím nařízením. A je tu ještě druhý prvek, který je velice důležitý a o kterým jsme hovořili i při předchozí diskuzi a je to ten společný přístup. Takže v nařízení navrhujeme celou řadu změn. Tyto změny by se dotýkaly všech e, právního základu všech těchto agentur a budou zapotřebí ještě další prostředky, protože od roku 2014 agentura převezme další kompetence. Vzhledem k tomu a také vzhledem eh, k návrhu stanoviska paní Ayala Sender Podporujeme záměr parlamentu, aby se posílila odpovědnost, abychom se vyvarovali střetu zájmu a budeme důkladně zkoumat návrhy paní Ayala Sender. Budeme s ní velice rádi spolupracovat i s ostatními eh, poslanci, ale na základě těch eh, předložených návrhů, které velice vítáme. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Z vážených kolegů, paní Ayala Sender, chtěla byste ještě vystoupit, prosím, máte slovo. Děkuji, chci poděkovat komisi i kolegům a doufám, že ještě se objeví nějaký další podměvací návrh, i když je to poměrně odborné téma, já se na ně určitě ráda podívám a pokud k tomu ještě něco máte, tak se na mě můžete kdykoliv obrátit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní zpravodajko. Já jsem ještě zapomněla na jednu věc a sice eh, chci učinit sdělení. Předcházející bod eh, číslo 11, tedy propojení Europolu a Cepolu, má lhůtu pro pozměňovací návrhy 18. září. A stejný termín platí také pro zprávu o evropském GNSS a prosím o pozměňovací návrhy do 12 hodin 18. září. Vážení poslanci, nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání a to je bod 13. Zde máme zvláštní zprávu 22 2012. Je to tady ještě jednou zvláštní zpráva 22 z roku 2012. A sice přispívá Evropský fond pro integraci a Evropský uprchlický fond účinně k integraci státních příslušníků třetích zemí? Předávám nyní slovo panu Marinesku, který je zpravodaj. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Soud předložil vyváženou zprávu, která informovala o nedostacích v procesu vytváření auditů i v celkovém posuzování celého procesu pozdější přijetí eh, legislativy zatíží přijetí programu SOLID, eh, protože tu nejsou v některých členských státech eh, příslušné indikátory, které umožní tento proces posoudit, ale jsou tu tedy dva návrhy komise, legislativní návrhy, které předkládají novou eh, strukturu a zlepšují eh, rámec, které mají odstranit nedostatky eh, v azylovém a migračním fondu. To zahrnuje nové návrhy a některé z hlavních prvků zřejmě přinesou viditelné zlepšení, bude eh, vytvořeny povinné indikátory ze strany komise na období 2014 až 2020 a členské státy budou mít povinnost eh, vytvořit odpovídající indikátory na národní úrovni. A to začne s novým programovým obdobím 2014-2020. Eh, některé orgány budou certifikovány a bude vytvořen program a síť monitorování a hodnocení, aby bylo možné posoudit dosvědčené eh, postupy projekty a hodnotit monitorování. Jedna z naléhavých záležitostí je skutečnost, že dochází ke stálému eh, překrývání politiky EIF a ESM. Komi, návrh komise eh, umožní větší eh, doplňkovost mezi oběma fondy a tak se otvírá cesta pro lepší spolupráci Eh, má to být v souladu s subsidiaritou a má to umožnit členským státům, pokud si přejí, aby v národních plánech eh, počítali tedy s těmito synergiemi a eh, komplementaritou to umožní posílit synergické efekty mezi eh, evropskými fondy a eh, mezi eh, vnitrostátními dohodami členských států. Děkuji vám, děkuji, pane Marinesku. A nyní předávám slovo panu Milanu Cyklovi, zástupce Evropského účetního dvora. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, děkujeme velice za pozvání. E, pomoc lidem, s kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii, mají velkou důležitost v politickém programu členských států EU a v posledním desetiletí Evropská unie posílila činnosti v této oblasti a podporuje integraci prostřednictvím Evropského integračního fondu a uprchlického fondu. To je důvod, proč účetní dvůr investoval do auditu Eh, v souvislosti s těmito fondy, eh, aby eh, zjistil, jak je možné ještě přispět k lepší integraci státních příslušníků z třetích zemí. Já bych chtěl tyto nálezy zhrnout. Účetní dvůr zjistil, že zjišťujeme na úrovni jednotlivých posuzovaných projektů dobré výsledky, přesto tu byly vytvořeny nedostatečné systémy pro hodnocení úspěšnosti fondu. A, mm, protože v členských státech nebyly stanoveny mm, vlastní cíle nebo indikátory eh, výročních programů a kromě toho komise předložila eh, zprávu, která měla pokrývat dosažené eh, výsledky. A kromě toho program koncipovaný eh, nyní tedy končí víceletý finanční rámec, blokoval efektivitu těchto fondů. Eh, byly kontrolovány orgány členských států, což představovalo administrativní zátěž pro příjemce a všechny orgány, stejně jako komise, e, jsou konfrontováni tímto problémem e, zatímco se ve směs splní klíčové funkce e, na vzdory problémů, které spočívají v koncepci programu a v omezení z hlediska personálu na národní úrovni. Docházelo k ke spuštěním v implementaci programu SOLID, k pozdnímu přijímání příslušné legislativy docházelo k nedorozumění o tom, jaká byla e, role e, v členských státech e, těchto tří orgánů. Navzdory těmto slabým stránkám nebyly identifikovány nějaké nedostatky a auditu bylo zjištěno, že veškeré problémy byly způsobeny eh, nižším prováděním programu, než bylo plánováno. Pouze 66% implementací v roce 2007 a 77% v roce 2008 eh, v srovnání eh, s implementací, která byla plánována na toto léta. Komise zareagovala na náš audit z hlediska víceletého finančního rámce tím, že eh, koncepci fondů zjednodušila v návrzích na období 2014-2020. Eh, na základě našeho auditu účetní dvůr analyzoval tyto návrhy pro příští víceletý finanční rámec a předložil eh, dopis předsedy Eh, v červenci 2012. Co máme tedy k těmto návrhům komise? Ale jedno z našich doporučení, jak je uvedeno, eh, ještě nebylo eh, implementováno. Eh, účetní dvůr zjistil dostatečnou koherentnost a koordinaci s ostatními evropskými fondy. Je to zejména ve vztahu s Evropským sociálním fondem, eh, který má mnohem více prostředků, které jsou k dispozici pro integrační opatření. Audit ukázal, že pokud ne všechny, tak mnoho opatření eh, může spadat pod ES ESF, eh, například eh, jsou to tyto eh, fondy ESF, EIF a Evropský záchranný fond. Jsou tu tedy tři fondy pro stejný účel, tři autobusy na místo jednoho. My jsme s bylo to v oblasti jazykového vzdělávání pro státní příslušníky z třetích zemí. E, takže to, e, to koordinace dobře nefunguje mezi, e, v členských státech a je třeba posuzovat integraci, nehledě na to, zda migranti mají přísluš, státní příslušnost EU nebo třetích zemí. V dopise našeho eh, předsedy v našem stanovisku jsme na to upozornili. Dákladní problém překrývání eh, mezi EIF eh, e a ESF nebylo efektivně řešeno. Doporučujeme se tomu věnovat a já jsem velice rád, že je tu návrh, je tu další možnost, jak zajistit, aby oba fondy, Evropský sociální fond a Evropský integrační fond, eh, se propojili na základě návrhu Samozřejmě zohledňujeme zásadu subsidiarity a členské státy eh, mají eh, ve svých národních programech usilovat o synergie a zajistit, aby dohoda o partnerství vytvářela synergie mezi oběma fondy. V tomto kontextu, tedy nejenom v tomto kontextu, ale i ostatní doporučení ze zprávy paní zpravodajku jsou v souladu s naším zjištěním a děkuji vám za pozornost. Köszönöm szépen. Děkuji vám. Vážení kolegové, přeji dávám nyní slovo panu Šifrovi, respektive paní Makovej, kteří se přihlásili o slovo. Thank you, Mr. Chairman. Um, good afternoon. Děkuji pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Už jsme poměrně podrobně vyjádřili názor komise na doporučení účetního dvora a vítáme také pracovní dokument pana zpravodaje ke zvláštní zprávě účetního dvora. Jde to určitě správným směrem a my souhlasíme s většinou doporučení účetního dvora i s celou řadou věcí, na které upozorňuje pan Marinesku. On je také zpravodajem. K novému nástroji v rámci bezpečnostní politiky, Fond pro bezpečnost interních, tedy vnitřní hranic. My jsme už několikrát řekli, že jsme převzali celou řadu doporučení, jak se uvádí také v pracovním dokumentu a jsme rádi, že to zde bylo explicitně uznáno v obou nástrojích, a to jak ve zvláštní zprávě, účetního dvora, tak i ve zprávě pana Marinesku, že jsme hodně věcí tedy udělali, že jsme šli cestou zjednodušení, zjednodušili jsme byrokracii, z jednoletého plánování jsme přešli na víceleté plánování, zvýšili jsme transparentnost, protože Máme tedy povinný element transparentnost v rámci zveřejňování partnerství. Zrušili jsme také jeden ze tří orgánů, které byly zapojeny na národní úrovni do řízení těchto fondů. Už nemáme certifikující orgán, už máme tedy jen auditní orgán a řídící orgán, tedy na eh, této národní úrovni. Podle mě jsou to klíčové věci, tím jsme také přispěli k tomuto dialogu a už se zde v budoucích nástrojích eh, na poli vnitra nebude rozlišovat mezi čtyřmi různými nástroji, mezi tedy integračním fondem a migrace a tak dále, to všechno už bylo na poli vnitra. Takže bylo tam určité překrývání, ale teď ten eh, fond eh, pro integraci bude zjednodušen, bude to transparentní, efektivní a zjednodušené řízení tohoto fondu. Bylo vydáno několik doporučení, které se týkaly doplňkovosti s Evropským sociálním fondem. My jsme si toho vědomi, ale i zde jsme několikrát říkali, že Zajistit tuto doplňkovost je především úkolem implementačního orgánu na národní úrovni a tento orgán je zodpovědný za implementaci obou dvou těchto evropských fondů na národní úrovni. Nicméně jsou to dva různé orgány, takže není snadné zajistit tuto doplňkovost pro členský stát jako takový. Nicméně je to tak, je to sdílené řízení pro oba dva tyto fondy a z, politi- z politického hlediska a z právního hlediska tak záležitosti, které řeší Evropský sociální fond a věci pokryté budoucím fondem pro azyl a migraci, tak eh, ty se na to dívají úplně z jiného politického hlediska. Musíme rozlišovat mezi opatření spojená s integrací za účelem eh, sociální integrace, anebo že je to součást eh, společné migrační politiky. Je to pravda, především pokud se podíváte na to, jak se v praxi obtížně udržuje rozdíl mezi opatřeními na sociální začlenění občanů třetích zemí a integraci smíšených skupin, které zahrnují také evropské občany, občany EU, takže tam eh, je třeba zachovat jasnou linii. Občané EU nemohou být předmětem žádných integračních opatření, protože tam jsou také věci, které se týkají omezení jejich svobody pohybu a tak dále, takže tam je třeba zachovat opravdu velmi jasnou linii. Ten integrační fond nemůže i přes velmi odlišnou povahu, než je sociální fond, nemůže zahrnovat občany EU. V tom novém nástroji, pokud se podíváte na návrh komise, je to článek 9, který zavádí integrační opatření. Tam jsme se snažili být co nejpragmatičtější. Reagovali jsme také na požadavky nevládních organizací a úřadů členských států. Snažili jsme se tedy být co nejpragmatičtější a zahnuli jsme tam také osoby v zájmu efektivní implementace projektů, které by jinak nebyly pokryty působností budoucího migračního azylového fondu. Je to tedy určeno především občanům třetích států a už z návrhu rady k této zvláštní zprávě a z diskuzí, které předcházely přijetí těchto závěrů, jasně vyplývá, že je to velmi horké téma, kdy jsou členské státy rozděleny do dvou táborů ti, kteří by mohli stejně jako my žít s pragmatičtějším přístupem a ti, kteří jsou pro striktnější a právní přístup s tím, že je to zásadní linie, kterou nesmíme překročit, občané EU nemohou být předmětem integrace. Takže ten budoucí azylový a migrační fond se bude řídit tímto řešením. Je to zatím tedy řešení v zárodku. Doufejme, že to bude postupně přijato členskými státy, všemi členskými státy. Tak bych tedy rád eh, v tomto kontextu odpověděl na poznámky zpravodaje a člena účetního dvora s tím, že všechny tyto otázky související s budoucím nástrojem nebo s budoucími nástroji na poli vnitra to pořád ještě je předmětem trialogových jednání, třístranných jednání mezi institucemi a radou a zatím tedy ještě nebudeme zacházet do detailu, co by se mělo pozměnit eh, na návrhu komise, aby se vzalo v úvahu doporučení účetního dvora a tak dále. Možná to není opravdu teď vhodné, měli bychom to ponechat eh, na těch probíhajících jednáních, jak jsem říkal, zatím ještě probíhají třístranná jednání mezi radou, parlamentem a komisí. Děkuji. Děkuji vám. Milé kolegyně a kolegové, já bych se chtěl zeptat, zda eh, si někdo přeje slovo k tomuto tématu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. A zdá se, že to je znamení toho, že eh, Text pana Marinescu má vysokou úroveň, dávám mu ještě jedno slovo. Thank you very much. Just... Děkuji. Mám jenom eh, jednu připomínku na to, co řekl zástupce komise. Ano, v současnosti probíhá vyjednávání eh, nařízení k fondům, ale komise také eh, zohledňuje pokrok, kterého bylo dosaženo při tomto eh, vyjednávání a začlení jakýkoliv výsledek eh, těch dohod vzniklých při vyjednávání a zohledňuje je i v rámci těch partnerských dohod, které byly, které jsou periodicky přeskoumávány, protože někdy eh, dochází k vyjednávání mezi komisí a členskými státy o partnerských eh, dohodách. Já bych chtěl eh, požádat, abyste posoudili možnost to začlenit v příštím rámci toto doporučení členským státům, aby co nejvíce využívali synergických efektů mezi fondy. V současnosti je povoleno financovat jeden projekt z prostředků více fondů, sociálního fondu, fondu soudržnosti, fondu pro regionální rozvoj. Pokud je eh, možné eh, zhodnotit tuto možnost, já se domnívám, že eh, by to bylo jenom přínosné pro to, abychom abychom nakládali s prostředky moudře. Děkuji. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, tak jsme dospěli ke konci našeho pořadu jednání a v bodu různé nebylo nic přihlášeno. Bod 14 tedy nemusíme projednávat a než skončíme naší schůzi, chtěla bych sdělit, že ta příští schůze se bude konat 25. a 26. září zde v Bruselu. Děkuji vám za pozornost a tímto končím dnešní schůzi. Hmm.